Colleagues, please take your seats. Let us make a start. Posaďte se, kolegové, a začneme. Please take your seats. Asseyez-vous, sitzen machen. <laughs> Okay. Okay, I'll make a start. Please take a seat. All... Začneme tedy, posaďte se prosím, i tady pán v první řadě a i ty a, ve středu, všichni se posaďte. Děkuji a mm, prosím, stižte se, můžete pokračovat později podle na, článku 14 odstavec 1 našich a, procedurálních pravidel jsem byl informován, že mám převzít funkci dočasného předsedy do té doby, než zvolíme nového předsedu. Zdá se, že jsem ten, kdo je tady služebně nejstarší, proto sedím na tomto místě a doufám, že po tomto zasedání budu vypadat starší. Tlumočení je do všech eh, jazyků v souladu s příslušnými rozhodnutími Byra. Chtěl bych vám připomenout, že účel tohoto zasedání je vytvořit Byro tím, že budou zvoleni předseda a čtyři místopředsedové eh, podle článku 14 eh, pardon, 213 eh, jednacího řádu. Nejprve zvolíme předsedu a potom místo předsedy za předsednictví nově zvoleného předsedy. Chtěl bych vás informovat, že mi bylo oznámeno, že následující náhradníci se budou účastnit hlasování. Za EPP Vladimír Vlčík nahrazuje Silvia Berlusconiho, Andřej Halický nahrazuje Sandru Kalniente, Javier Sarsalekos nahrazuje paní Šujicu. Paní uh, eh, Andrius Kopkulius se stane plnoprávným členem a nahrazuje Hildegard Ventele. Tento dopis byl zaslán 8. července předsedovi EPP. Za sociální demokraty pan Attila Arakovač nahrazuje pana uh, Andrease Šírana a pan o. Robert Heisel nahrazuje Katy Piri a za zelené Hanna Neumann nahrazuje Salimu Jenvo. A z ID Nikolas Pej nahrazuje Haralda Vilimského. EKR Asiko Kanko nahrazuje Anu Fotigu. Pan Angel Čambacky nahrazuje eh, Karol Karsky. Bedjan Roysen nahrazuje pana Charlie Weimerse. K nezařazených pan Miroslav Radačovský nahrazuje pana Lanz Formena a za Alde Frederik Ries nahrazuje Benata Geta. To jsou tedy náhradníci. Pokud jde k dalším změnám, můžete informovat předsedu nyní před hlasováním, e, i když myslím, že e, všechny změny byly již písemně vyřešeny. A před e, začátkem prosím si připravte hlasovací karty. Tyto karty budete je potřebovat během hlasování. Také bych vám chtěl připomenout, že všichni kandidáti musí uh, souhlasit buď písemně nebo osobně s nominací předtím, než by mohli být zvoleni. Všichni kandidáti musí být plným členem tohoto výboru a musí podepsat prohlášení o finančních zájmech a prohlášení eh, ke kodexu vhodného chování. Podle, eh, odstav, podle článku 123 odstavec 1, cituji, rozmanitost Evropského parlamentu se musí odrazit ve složení byra každého výboru. Není možné, abychom eh, zvolili zcela mužský či ženský zbor eh, na byru, a nebo aby všichni místopředsedové pocházeli z jednoho členského státu. A tím se dostáváme k prvnímu bodu, což je zvolení předsedy. Chtěl bych požádat sekretariát, aby ověřil kvórum, abychom mohli eh, platně hlasovat. Byl jsem informován, že tomu tak je máme 48 eh, plnoprávných členů a podle článku 128 kvorum představuje jedna čtvrtina členů. Eh, v našem případě 18 a protože eh, tady máme 38, tak je to dosaženo. Chtěl bych požádat o nominace ke zvolení předsedy. Paní Ovko. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych jmenovat pana Davida McAllistra eh, jakožto předsedu výboru AFET. Děkuji. Takže tady máme nominaci Davida McAllistra. A chtěl bych připomenout, že kandidát musí být nominován ehm, tedy politickou skupinou anebo tedy určitým počtem poslanců a tím teď tedy eh, čtyřmi členy AFETu. V tomto případě je to splněno. Souhlasí pan Alister se jmenováním? Ano. Kandidát splňuje podmínky, je plnoprávným členem výboru a také podepsal prohlášení o finančních zájmech a prohlášení eh, k kodexu vhodného chování. Nějaké další nominace? Není tomu tak. A protože tady máme pouze jednoho kandidáta, takže budeme volit aklamací. Eh, děkuji. Takový potlesk je eh, skutečně dostatečný a já nově zvoleného předsedu vyzývám, aby se usadil do svého místa a můj úkol je u konce. Děkuji. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, děkuji vám za důvěru. Jsem velmi poctěn, že mohu předsedat výbor pro zahraniční záležitosti po dobu dvou a půl let. Budu se snažit být co nejnestranějším a ostatní kolegové, kteří zasedali v tomto výboru eh, již v minulých letech, vědí, že mám svůj vlastní styl předsedání, eh, ale víte, že eh, rozhodně jsem nestraný. Jsou tady ti, kteří jsou nově zvoleni do Evropského parlamentu, jsou i nově v tomto výboru. Já vám k tomu blahopřeji. Blahopřeji vám k tomu, že jste členy tohoto výboru, protože z objektivního hlediska ze všech výborů v Evropském parlamentu je toto ten nejlepší a nejatraktivnější výbor. Na tom se jistě všichni shodneme. A toto je signál, který e, směřujeme i k všem ostatním výborům. Budeme tedy pokračovat v naší práci. Děkuji Michalovi Gálerovi za to, že zahájil toto zasedání a probral e, první bod. E, druhý bod je jmenování místopředsedů. Budeme tedy volit. Místo předsedy byl jsem informovat o tom, že tady budou následující náhradní členové. Musím to přečíst? Ne, nemusím, dobře. Takže nyní bych chtěl vyzvat eh, k nominacím eh, na prvního místo předsedu. Jacek Serius Volsky. Chairman. Vážený pane předsedo, jsem potěšen, eh, že mohu být opět členem AFETu a jsem velmi spokojen Eh, jakožto někdejší předseda tohoto výboru a na místo prvního místo předsedu výboru pro zahraniční záležitosti bych chtěl jmenovat pana, nebo nominovat pana Vaščechovského, eh, což eh, je někdejší minister zahraničních věcí Polska. Děkuji. Pane Seriusi Volský, kandidát musí být jmenován a politickou frakcí nebo pěti procenty Eh, našich členů AFETu a, tedy eh, v tomto případě minulých členů. pan eh, jmenovaný poslanec byl tedy takto nominován. A dále tady máme za SND pana Piculu. Blahopřeji, pane předsedo. Jménem sociálních demokratů bych rád nominoval na třetího místo předsedu výboru pana Sergeje Staniševa. Třetí Ehm, v tuto chvíli eh, jsem ještě přemýšlel nad první místo předsedou, proč ne, pokud je to možné. Takže pak tady máme pana Vašinkovského. Souhlasíte tedy, eh, prosím, s touto nominací? Dobře, souhlasíte. Eh, kandidát je plnoprávným členem AFETu, zaslal prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení ke kodexu chování. A máme tady další přihlášku do diskuze. Vede Hasman uh, Renewed. Musím se na to zvyknout. Blahopřeji, pane předsedo. Samozřejmě jsme se již setkali i během minulého mandátu. Já vám blahopřeji. Doufám, že budeme spolupracovat eh, dobrým způsobem a eh, chtěla bych je jmenovat pana Paeta jako druhého místopředsedu, kandidovat, pardon, nominovat jako druhého místopředsedu tohoto výboru a chtěla jsem eh, hovořit také o nominaci na prvního místo předsedu, my bychom si přáli tajné hlasování, pokud jde o tuto nominaci. Dobře, takže máme tady informaci o třetím místo předsedovi a dále také žádost o tajné hlasování. Dobře, tajné hlasování o to musí požádat alespoň jedna pětina našich členů, což znamená 15 členů výboru AFET kdo by eh, si přál tajné hlasování? Je to dostatečný počet? Ano, je to rozhodně více než 15 eh, členů výboru. Takže v tuto chvíli musíme přistoupit k hlasování. Eh, dobře. Takže prosím, vyjměte si své karty. hlasujeme. pro ty nové, tedy říkám, eh, zelená je pro, červená je proti a pokud zmačknete eh, bílé tlačítko, zdržujete se hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme k prvnímu místopředsedovi, panu Vaškovsky. A je to tajné hlasování. So, has everyone voted? Hlasovali jste všichni? Jeden kolega zatím ještě nehlasoval, 66 hlasovalo z 67 a nejsem to já, ale máme 68 kolegů. A dobře, takže hlasovalo 68 z 68, končím hlasování a 37 pro, 24 proti. Pan Vaškovský byl zvolen. Blahopřeji. Eh, máme zde třetí bod našeho programu. A nyní bych chtěl vyzvat k nominacím na druhého, třetího, čtvrtého místo předsedu. Jsme byli informováni o, o eh, tedy kandidátovi za sociální demokraty, potom eh, za obnovenou demokracii, potom pan Stanišev, SND a čtvrtý místo předseda. On behalf of the EPP group, I... Za skupinu EPP bych rád navrhnul pana Basesku. Okay, first of all... Dobře, souhlasí tedy eh, kandidáti Kandidáty jsou pan Pajet, pan Stanišev a pan Basesku. A všichni tři, pokud tomu rozumím správně, souhlasí s touto funkcí. A pravidlo 200, článek 213 uvádí, že rozmanitost parlamentu se musí odrážet ve složení pera každého výboru a není možné, abychom měli zcela mužský Eh, mužské byro nebo ženské a všichni místo předsedové nesmí pocházet z jednoho členského státu. Všichni nominovaní kolegové zjevně nepochází ze stejného členského státu, jsou ale uh, muži, všichni jsou muži a um, toto musí být eh, tedy eh, zohledněno, tak aby eh, bylo hlasování platné. Musíme tedy odložit toto hlasování tak, aby skupiny a členové mohli zvážit znova své kandidace nebo nominace a ehm, po zvolení výboru a místo předsedy můžeme zahájit naši práci, ale tuto chvíli máme problém, že nemůžeme eh, odhlasovat eh, svý, eh, tedy místo předsedy, pokud budou všichni muži. Pan Bytikofer se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Plně podporujeme rozhodnutí odložit hlasování. Já si myslím, že bychom měli dát rovnou příležitost všem skupinám, které nominovali místo předsedy. Musíme jim dát možnost, aby to nově uvážili. Dobře, pan Picula pane předsedo. Ačkoliv eh, samozřejmě mám respekt tomu, co jste právě eh, řekl, ale mám návrh, eh, abychom zvolili, chtěl požádat, abychom zvolili alespoň třetího místo předsedu. To je technicky možné a nespochybní to nějak to pozdější hlasování, nebo tedy to, že by to bylo genderově nevyvážené později. Paní Bilan Veva. GUE. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych vám velice poblahopřát ke zvolení, pane předsedu. A eh, myslím si, že vítám i to rozhodnutí o odložení volby, neboť celé předsednictvo výboru eh, je velice důležité a pokud chceme být eh, důležitým aktérem, tak je důležité, abychom měli vhodně zvolené předsednictvo. Není možné, aby první akce tohoto výboru bylo zvolení předsednictva, ve kterém by nebyla ani jedna jediná žena. Pokud bychom takto ponechali stranou celou polovinu obyvatelstva, tak by to skutečně nebyla dobrá věc. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Michal Gar, EPP. Děkuji. Chtěl bych také podpořit odložení hlasování, protože je zřejmé, že jsou tady pravidla vzájemně v rozporu. Jinak tady máme pravidla parlamentu a na druhé straně máme svobodu politických frakcí podle Dehontova systému jmenovat eh, kandidáty, kteří jim připadají vhodní. A já si myslím, že ehm, toto se stalo i ve dvou nebo třech eh, dalších výborech a to vedlo k této situaci. A proto bychom neměli eh, redukovat ten prostor pro eh, hlasování, ehm, kdybychom tady zvolili některé místo předsedy a ne všechny, tak by to nebylo eh, fér a proto si myslím, že bychom měli v tuto chvíli zastavit sestavování byra. Prozatím. Eh, děkuji, paní Voltmans. Děkuji. Lituji toho, že Eh, jsme nezhlasu, ne, nezohlednili toto pravidlo předtím, než jsme hlasovali o prvním předsedovi. Eh, já vím, že výbor je řádně ustaven pouze v případě, když máme předsedu a předsedu, ale my všichni víme, kdo byli nominováni, my všichni víme, že to byli muži a já bych ráda eh, dala možnost EKR, aby nominovali ženu, protože já si myslím, že mají schopné ženy ve svých řadách. Uh, thank you. I guess Děkuji. Myslím si, že všechny frakce mají schopné ženy, které by mohly být nominovány, včetně EPP a dalších. Jacek? Já bych vás chtěl pouze informovat, že tím je to u konce. Měli bychom se eh, držet Eh, to, kdybychom se tedy drželi toho, co tady bylo řečeno, tak bychom museli odvolat místo předsedu a já si myslím, že proto by bylo vhodnější eh, postupovat tak, jak navrhuje předseda. Ano, některé věci proběhly, některé ne. Je to obtížná situace, mohli jsme se jí asi vyhnout, ale eh, teď to není možné a ta pravidla jsou tak jednoznačná, že nemůžeme jednat jinak. Mohu pouze navrhnout, abychom to ponechali tak, jak je to nyní. Pan Vašikovský bude místopředsedou a ponecháme si i předsedu a potom eh, dáme prostor frakcím, musíme se s nimi promluvit a eh, uvidíme, jak naplnit článek 213. Žádné jiné řešení tady podle mě není. Sociální demokraté by tedy chtěli hlasovat, všechny ostatní frakce, jestli jsem tomu porozuměl správně, si přeji, abychom skončili v tuto chvíli. Je to tak? Dobře. Musíme o tom hlasovat? Já si myslím, že to je jednoznačné. Dobře. Tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to jsou sdělení předsedy. Podle článku 213 výbor může delegovat pravomoci pro udělování určitých rozhodnutí koordinátory, pokud jde o případní zpráv, stanovisek nebo poslaneckých návrhů. Každá politická frakce je zastoupena na setkání koordinátorů a nezařazení členové jsou informováni svými poradci. Pokud nemáte žádné námitky, tak toto rozhodnutí je považováno za schválené. Dobře. Eh, dalším bodem eh, je otázka kalendáře. Eh, do konce roku 2019 jste dostali harmonogram mailem. Pokud nemáte žádné námitky, bude považován harmonogram za schválený. Dobře, dále musíme schválit jazykový profil tohoto výboru, jazykový profil výboru AFET podle členství, podle členů má 20 jazyků, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian and Swedish. If there are no objections from... Pokud nemáte žádné námitky, můžeme schválit jazykový profil tohoto výboru v této podobě. Dobře. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. Příští zasedání, bude to mimořádné zasedání a proběhne ve středu 24. července od 9 hodin eh, do eh, 12.30 návrh programu vám zašleme co nejdříve. To je vše z mé strany. Máte nějaké připomínky? Není tomu tak. V tom případě vám ještě jednou děkuji a přeji dobrou spolupráci během dalších pěti let v tomto výboru.